to prostřednictvím návrhu nezávazných nástrojů, protože to zapadá do dalších eh, nástrojů, které byly vytvořeny tímto výborem. Tak to bych chtěla postupovat. Kolegové vědí, že jsem vždy podporovala tento projekt, nicméně musíme především dokázat, že je praktický a přinese praktické výsledky. Já si myslím, že ty nezávazné nástroje jsou dobré, i když se třeba nakonec rozhodneme, že to omezíme pouze na elektronické obchodování. To může být výsledek, nevím, ale i tak to má ohromný potenciál a Evropská unie, Evropský parlament máme možnost vytvořit nástroj, po kterém volají jak spotřebitelé, tak podniky je to jejich volba, zda budou využívat tyto nástroje, ale pokud jim nabídneme tuto možnost, tak to má ohromnou předanou hodnotu a může to zlepšit fungování evropského vnitřního trhu. To je můj názor a doufám, že ostatní kolegové přispějí. Jak už jsem říkala, rozešlu vám všem e-mail, kde vás požádám, abyste mi dodali konkrétní příklady, jak můžeme pomoci občanům ve vašich členských státech, čili bych byla ráda, abychom mohli víc konkrétních příkladů. Mnohokrát děkujeme paní Volis. Já jsem jako další na seznamu řečníků, jako stínový zpravodaj za moji politickou skupinu. A já se domnívám, že to, co jste řekla, je jádro problému. Chtěl bych se vrátit ještě k historickému vývoji. Podle toho, co vím, první usnesení tohoto parlamentu a které požadalo, požadovalo eh, Evropské smluvní právo bylo z roku 1989. Od té doby máme tucty eh, usnesení tohoto parlamentu. Eh, jedná se o hlasování, kde má parlament vždy nebo kde mají ta usnesení vždy 90% podporu parlamentu a více. To jsou teda usnesení týkající se požadující evropské smluvní právo. My jsme to dlouho požadovali, požadovali problémy se neřešily, ale problémy jsou evidentní. Při našem posledním slyšení byly tyto problémy zcela jasně vidět. Je ale pravda, že zde chybí eh, dobrovolný eh, nástroj a z tohoto důvodu vnitřní trh nefunguje tak, jak by mohl fungovat. A tím trpí především spotřebitelé, malé a střední podniky a trpí tím také malé eh, jurisdikce, protože jsou vyčleněny z poskytování služeb. To jsou skutečnosti, které vyplývají z čísel. A při uh, workshopu jsme slyšeli údaje z roku 2008 a v tomto výzkumu tyto problémy byly a potvrzeny všemi zúčastněnými. Eh, já se domnívám, že zde existuje problém s tím, že lidé nevědí, co ale nakonec eh, v rámci tomto, tohoto občního nástroje eh, bude obsaženo. A takže někteří z toho mají také obavy. A pokud se podíváme na eh, fakta, pokud budeme mít k dispozici konkrétní návrh komise. A poté se objeví konkrétní problémy pro spotřebitele a ty budeme moci konkrétně řešit, tak abychom spotřebitele chránili, protože jediní, kteří doposud se vyslovili proti eh, evropskému smluvnímu právu, byly právě organizace spotřebitelů. Ale je nutné, abychom měli konkrétní předpisy a poté mohli o konkrétních problémech diskutovat. A doposovadní přístup byl problematický. Komise nyní učinila návrh eh, na maximální harmonizaci eh, smluvního práva pro spotřebitele v některých oblastech. Tento týden probíhá diskuse v radě, probíhá také ve výborech Evropského parlamentu a poukazuje se na to, že maximální harmonizace není praktická a není prosaditelná. Já mám zkušenosti s právem v mé domovské zemi a vím, že e, zde vznikají některé problémy, protože naše právní úprava je odlišná od evropského smluvního práva. A to samozřejmě e, vede k problémům v diskuzích. Je tomu tak u řady členských států. A pokud tak budeme pokračovat, povedeme dlouhá desetiletí zákopovou válku, protože se budeme bránit a harmonizaci. A nakonec po této eh, zákopové válce, dlouhé zákopové válce, eh, zvítězí Evropa. Ale povede to k velkým problémům eh, v národních systémech, takže je lepší to oddělit. Já si vzpomínám, že jsme zde měli kolegu, kteří se účastnil v minulém funkčním období těchto diskuzí, byl to kolega Wurmling. A on řekl, když si koupím housku, když si chci jít koupit housku v Měchově, nepotřebuji žádné evropské smluvní právo, ale pokud chci nakupovat přes hraniče, potom evropské smluvní právo je obrovským přínosem. A je to přínosem pro všechny. Musí s, ním, s tím souhlasit i e, soudci a právníci. Není možné, abychom zde měli 28 nebo 29 e, různých e, e, právních úprav. Něco takového znamená obrovské náklady a také to jde proti pravidlům právního státu. V současné době tyto věci v Evropě nefungují, nejsou harmonizované. A Každý soudce nebo právník eh, je, je problémy v této oblasti eh, zavalen a tyto problémy jsou těžko řešitelné. Je ale nutné jasně odlo, oddělit eh, evropskou sféru a národní sféru v této oblasti. Pokud evropské smluvní právo bude špatné, nikdo si ho nezvolí, ale pokud bude atraktivní, potom samozřejmě bude dobré a bude chránit práva zúčastněných stran, eh, ať už spotřebitelů nebo podniku. To je eh, můj postoj, který není nový, který zde zastupuje asi 17 let, a podobně jako kolegyně Volis. A eh, já doufám, že získáme podporu pro návrh komise pro ty zásadní věci. Takže nejdříve kolega Baldasar. Děkuji, pane předsedo. A já srdečně děkuji paní Wallis za její výtečnou práci, protože s velkou urputností pokračuje ve své výtečné práci. Nebudu to hovořit ze široka, pouze se chci vyjádřit jednu takovou moji osobní zkušenost. Včera jsem na Facebooku Eh, viděl takové oznámení, eh, byl to v podstatě inzerát o prodeji. Prodávala se tam nemovito, pardon, prodávalo se tam oblečení jednoho výtečného francouzského obchodu, to jsem považoval za dobré, vždyť se blíží Vánoce. Nicméně jeden asistent mi řekl, ne, tady se jedná o podvod podstatě jaké právo nebo podle jakého práva se pak bude eh, řídit eh, celá tato prodejní transakce? Jak to bude řízeno? Takže mě jsem ztratil zájem o, takový, o takovou koupi. Nic jsem si nakonec nekoupil. Ale tak toto v podstatě je u stávajícího elektronického prodeje. Nemáme nějaké společné evropské právo pro spotřebitele, Eh, nebo pro všechny zúčastněné smluvní strany v takovémto případě prodeje. A k něčemu takovému dochází každodenně. Obchod se v posledních letech hodně rozvinul, naprosto běžně dochází k přeshraničnímu prodeji. No a v tom se právě eh, odrážejí ty stávající problémy, kterým čelí naše podniky stěžuje to jejich působnost eh, přes hranice. Takže se ve směs musí soustředovat na prodej v té zemi, ve které mají sídlo. To tedy s výjimkou těch velkých nadnárodních eh, podniků. Tedy, co je zapotřebí? Zapotřebí skoncovat s něčím, co do tak vysoké míry omezuje práva našich spotřebitelů. podstatě to eh, vede eh, k tomu, že eh, se poškozuje poškozují zisky a možnosti našich podniků a jde to samozřejmě v konečném důsledku na úkor práv našich spotřebitelů. Je třeba tady nalézt nějakou cestu vpřed. A jak řekl pan předseda, Takovéto možnosti v podstatě jsou bez hranic. Členské státy se snaží eh, takový obchod eh, eh, nebo pravidla harmonizovat. Vztahy mezi podniky, tedy vztahy B2B, by měly být takovým možným jádrem pro ty obční národní vztahy měly by být vstřícné našim podnikům, podniky by se měly rozhodnout, zda v něčem takovém, něč, na něčem takovém se chtějí účastnit. Je tedy třeba stanovit a vytvořit určitá pravidla pro obchodní vztahy mezi podniky na evropské úrovni. V dnešní době jsou tu velké potíže, velké překážky pro malé a střední podniky. A tyto podniky by si jistě přáli, abychom my našli nějaké řešení, které s těmi překážkami skoncují. A já jsem ochoten dát dohromady připomínky a návrhy eh, právě těch, kteří zastupují tu podnikatelskou sféru a rád tímto to přispěji. Herzlichen Dank, Herr Kollege Masse, bitte. No, Mnohokrát Herr Kollege Masse. Děkuji, pane předsedo. Já také chci poděkovat paní zpravodajce, paní Valisové, která vždy eh, opravdu velice eh, přispívá. Její příspěvky jsou právnicky eh, velice dobře podloženy, jsou zajímavé. Nicméně musím říci, že nechápu, proč jsme se výlučně soustředili na ten obční nástroj, když bychom měli také znovu zahájit debatu a zaměřit se i na ty jiné možnosti, které eh, ležely na stole až do současné doby a které by teoreticky také mohly být eh, použitelné. Nicméně byly položeny stranou a poté, eh, co jsme tedy ty tyto možnosti prodiskutovali do hloubky, tak byly naprosto položeny stranou, jsme se k ním nevrátili. Kolega Karim, Děkujeme, kolega Karim. Uh, chairman, thank you. Pane předsedo, děkuji. V první řadě bych chtěl poděkovat Dejaně za velice detailní prezentaci. Obávám se, že nejsem ve stavu, abych eh, prohlásil, že jsem se zabýval tou otázkou tak dlouho, od roku 99, ten možná ještě dřív, ale vím, že se usmíváte. Eh, pane předsedo, oba jsme byli mnohem mladší v té době, ale chci se na to podívat eh, z praktického hlediska, protože konec konců jakou, jakékoliv rozhodnutí, které učiníme v tomto výboru, bychom měli udělat eh, tak, abychom nevytvářeli pouze teorii, ale vytvořili praktická řešení pro občany Evropské unie. Činím poznámky a vystavuji se riziku, že budu osamocen, protože se touto otázkou zabývám už několik měsíců, tak jsem nabil dojmu, že, že to je v podstatě hotová věc. Bez ohledu na to, co říkají jiní. Zdá se, že už předvídáme konečný výsledek konzultací, co mohou nebo nemusí přinést. A už to bylo řečeno předem. Já si myslím, že zapotřebí, abychom měli skutečnou studii dopadu, abychom vzali v úvahu veškeré alternativy, strategií, politik, které jsou k dispozici, abychom se neomezovali na jeden postup abychom se neubírali pouze jedním směrem. Mé obavy mohu vyjádřit ve třech bodech. V první řadě se vracím k tomu, co říkala Diana. Když hovořila o ekonomických podmínkách, hovořila o tom, že je zapotřebí vytvořit takovýto nástroj, abychom povzbudili podnikatelskou činnost, zajistili další růst. Můj názor je trochu odlišný. Já bohužel vidím stávající ekonomickou situaci tak, že chceme pomoci především malým a středním podnikům, ale obávám se, že opět budou vystaveni další zátěži finanční, administrativní v nejrůznějších ohledech, že zcela jistě to nebude praktický nástroj, který by jim v současném klimatu pomohl. Když se podíváte na náklady spojené s implementací, školením, to nesmíme vůbec podceňovat když se podíváte na soudní spory, protože vznikne právní nejistota, tak eh, se bavíme o něčem, co je naprosto nové. Aniž by existoval jaký precedens, jakékoliv normy. A další věc, která zazněla, chtěl bych to také podpořit, a to je vztah nebo spíše je také zátěž pro soudní dvůr. Je soudní dvůr skutečně vybaven, aby byl schopen řešit detailně nejrůznější případy? Bude se to muset řešit velice rychle, bude muset velice rychle interpretovat situaci, eh, dávat soudní rozhodnutí. Já se obávám, že tomu tak není a soud by musel nést velké následky, které by potom byly uhrazeny buď spotřebiteli nebo malými a středními podniky, čili v tuto chvíli je to také velice obtížné. A další věc, která zazněla, vychází ze situace ve Velké Británii, já to tak ale nevidím. Týká se to obyčejového práva. Budu velice otevřený. Obávám se, že obyčejové právo bylo naprosto vynecháno z celé diskuse. Byli jsme vytlačeni na okraj, jsme naprosto ignorováni a to je vysoce neuspokojivé, protože není to pouze britská otázka. Obyčejové právo je takovým exportem do celé Evropy. Je to právo, které se používá v nejrůznějších koutech světa a vytváří základ smluvního práva, které se používá v celé řadě jurisdikcí i mimo Velkou Británii. Takže kolegové, prosím, neberte to jako nějaký protekcionářský eh, přístup, ochranářský přístup ze strany britského právníka. Bavíme se o něčem, co přináší ohromnou hodnotu evropské ekonomice. Má to ohromnou váhu, sílu a v celé řadě jurisdikcí mimo Evropu eh, je to síla, je to možnost, na které bychom měli dále pracovat a ne ji omezovat. Další věc, jak to vidím já. Ty problémy jsou podle mého názoru všude jinde. Když eh, se zamyslíme nad tím, co říkala Diana, že bychom měli pomoci jiným eh, podnikům, našim občanům, malým středním podnikům. Když eh, hovoříme s jejich zástupci já, tak se zdá, že ty eh, překážky nejsou ve smluvním právu, ale jsou jinde. Hovoří například o problémech eh, v jazykové oblasti. Ta jim brání, aby mohli uzavřít eh, smlouvy v jiných zemích. Pak jsou zde problémy spojené s jurisdikcí a je tady také otázka dobývání pohledávek nejrůznějších sazeb, což je velice složitá věc. Pokud chcete poskytnout takovéto nástroje pro spotřebitele ve vaší podnikatelské oblasti. Máme nejrůznější důkazy, které jsou nám předkládány a mně se zdá, že je naprosto jasné, aspoň z informací, které jsem získal já, že většina Valná většina maloobchodníků se snaží nemít eh, přeshraniční transakce se spotřebiteli. A i, kdy, i kdyby eh, zákony regulovaly tuto oblast, pokud by existovala harmonizace, tak tady eh, neustále existují překážky v této oblasti. Pochopitelně je tady také otázka chování spotřebitelů, jak budovat vzájemnou důvěru. Když hovoříte s lidmi, kteří poskytují služby přes internet nebo maloobchodníky, kteří prodávají přes internet, tak je to značka, na kterou se spolehají, a ne jistota, právní jistota, díky které by získali spotřebitele z nejrůznějších členských států. Pokud lidé věří v danou značku, tak lidé neřeší, jaké smluvní právo se bude uplatňovat, nečtou si všechny podrobnosti, než zmáčknou eh, klávesnici a budou souhlasit s transakcí. Pokud věří dané značce, například pan Valdesary o tom hovořil, pokud by se jednalo o důvěrohodnou značku, která by byla eh, navržena, tak věřím, že by došlo k uzavření té smlouvy, ale protože to nebyla důvěrohodná značka, tak eh, to byla ta překážka. Není to tedy otázka smluvního práva, tak jak se to prezentuje. Je to mnohem širší záležitost. Tady bych ukončil své poznámky a chtěl bych požádat kolegy, především Dejano, i když vím, že odvede skvělou práci, bude pečlivě přistupovat k tomuto dokumentu. Prosím, buďte otevření v přístupu a neomezujte hned od začátku možné alternativy, ale vraťte se zpět a pokusme se připravit něco, co bude fungovat jak pro podniky, tak pro spotřebitele. Děkuji. Mnohokrát děkujeme kolegyně Regner, poté ještě jednou Diana Voles a poté pan Staudenmayer. Děkuji. Já mám obavy o spotřebitele a z tohoto důvodu velice vítám to, že Diana Wallis vždy velice zdůrazňuje tento aspekt práv spotřebitelů ve své práci a že a eh, odpovídajícím způsobem také přistupuje k tomuto tématu smluvního práva. 27.10. proběhl workshop a podle mého názoru se nepodařilo ze strany komise, aby dostatečně zdůraznila, v čem spočívají výhody pro spotřebitele pokud se podíváme na ten obční nástroj. Podle mého názoru je to ale nutné. Pane předsedo, vy už se tímto tématem zabýváte 17 let a já si dokážu představit, že k tomu máte už velice vyhraněný názor a jasný názor. Ale v současné době probíhá a proces, a já se domnívám, že bychom se neměli předběžně příliš soustředit na tento obční nástroj. Diana Volis to jasně eh, vyjádřila. Já si myslím, že bychom se mohli podívat také na ty ostatní alternativy. A a hodnocení dopadů už plus minus začalo, takže já se domnívám, že by bylo dobré, abychom už eh, předem neměli eh, nějaký jasný názor, ale abychom si počkali na výsledky tohoto šetření. Eh, především v oblasti práv spotřebitelů, eh, protože já se domnívám, že eh, výsledky tohoto výzkumu by měly mít vliv na naši další práci v oblasti smluvního práva. Dajanu? Děkuji. Děkuji panu předsedovi i ostatním kolegům za jejich připomínky. Možná si pamatujete tedy ten příklad košile nebo kabát, o kterém hovořil pan Baltazary. Ale dokresluje to tu situaci, jak to odrazuje um, zákazníky a to všechno, čemu spotřebitelé čelí v každodenních podobných situacích a pokud to tedy z několika násobíte, tak si uvědomíte, že tu hodně ztrácíme. Vím, že jsou tu obavy, zejména Um, ze strany spotřebitelských organizací a jiných, kteří, uh, o kterých vlastně uh, se, kterých se týká to, jak zmínil kolega Masip, tedy ty jiné možnosti. Ano, samozřejmě jsou tu jiné možnosti, kterými jsme se již zabývali, když jsme se uh, zaměřili na to, jak daleko můžeme dojít s tou směrnicí o spotřebitelských právech nebo s mediací. Ano, to můžeme zlepšit, ale je třeba tedy, aby tu existoval nějaký orgán pro ty mediatory, protože bez toho, bez něčeho takového zůstaneme zase v slepé uličce, nic se nevyřeší. A ještě bych se chtěla vyjádřit eh, k tomu, ehm, co tu řekl můj soused, kolega, který sedí vedle mě. Chci říci, že stojíme před hotovou věcí a um, nepodaří se pokročit vpřed, pokud tu nebudeme mít hodnocení dopadu. To se objevuje hned na první stránce toho sdělení. Nicméně někdo již tedy uh, zahájil celý tento proces a je třeba říci, kterým eh, směrem budeme řídit tuto naši loď. To je důležité. Nicméně tedy stále tu ještě není hotová věc a měla by tu proběhnout rozsáhlá debata chci říct si velice jasně, že eh, v průběhu této eh, stávající hospodářské krize a reakce na ní a odpovědi na ní, toto může být částečnou odpovědí na ní. Nicméně eh, neměli bychom se nesnažit tu se zabývat všemi aspekty. Myslím, že to zaznělo i na tom slyšení a já jsem to jako mm, advokátka také zaznamenala v mé praxi. Pokud eh, malé podniky mají pohledávky v nějakém jiném členském státě, tak jsou do toho zapojeni dva právníci v obou těchto zemích a zřejmě tedy budou muset zaměstnat i nějakého tlumočníka nebo někoho, kdo jim pomůže v řešení případu. Toto se stane opravdu velice nákladné a odrazuje to ty eh, naše malé a střední podniky v něčem, co je známe jako přeshraniční prodej. Eh, zmínili to te, eh, lidé, kteří se sem dostavili na slyšení, odborníci, soudci, Víme všeobecně, že když se do toho zapojí takové potíže, tak je to finančně nákladné. My bychom se z tohoto scénáře mohli dostat, mohli bychom tedy pomoci eh, celou tuto záležitost zjednodušit, pokud by tu existovalo tedy jednotné právo, které by bylo referenční a ne dvě a celý proces by se zjednodušil a nekomplikoval by jej. Pak je tu ta otázka zvykového práva. Já eh, se mu také stejně vášnivě eh, věnuji a vím, že je to dnes eh, velké téma. Komise vytvořila odbornou skupinu, již si nepamatuji, jak se jmenovala, pardon, kolik Eh, členů v ní bylo. Vím, že tam byli zapojeni do této práce tři odborníci na zvykové právo, takže si myslím, že by to zvykové právo tam mělo být proporčně zastoupeno. Eh, když se tedy zpracovával tento text eh, DSA, tak by tam mělo být tedy podstatně zastoupeno. I stejně tak jakýkoliv nástroj, Eh, který bude v konečném důsledku vytvořen, měl, by měl mít zvykové právo zastoupen. I stejně tak tedy zvykové právo je součástí evropského práva. tak, stejně tak, jako tedy bylo zastoupeno i v té skupině odborníků. Ano, problémy tu jsou a z toho důvodu jsem tedy navrhla, abychom věnovali pozornost otázce jazyku, protože si myslím, že tomu můžeme eh, přidat hodnotu. Eh, měli bychom se také soustředit na eh, elektronické obchodování, které je v tomto cíleně zaměřeno. Ano, pak je tu určitá otázka chování eh, spotřebitelů, jako si chtěl kupovat pan Baltazar ehm, ten eh, kabát ze známého francouzského obchodu. Ano, tam získá větší důvěru, protože je to známá značka. Ale eh, mnozí řečníci, kteří vystoupili na slyšení, řekli, Samozřejmě známé značky povedou k větší spotřebitelské důvěře. To je samozřejmé. A já si říkám, měli bychom mít eh, větší odvahu, eh, proběhla tu slyšení, hovořili jsme s odborníky, učinili jsme velký kus práce v posledních letech a měli bychom se chopit této možnosti. A pokud ale to se toho uchopíme správně, nepůjde to na úkor nikoho, nikoho to nepoškodí, bude to přínosné a určitě to stojí alespoň za to, aby jsme se o něco takového pochopili, aby jsme se o něco takového vynasnažili. A tedy na něčem takovém společně s kolegy nyní budu pracovat. Děkuji. Paní kolegyně Wallis jasně pokázala na to, že je další diskuze skutečně potřeba. A já některým argumentům ale nezo, nerozumím. Neexistuje někdo, kdo je na trhu, který by byl nucen používat takovýto opční nástroj. To znamená, když to nechcete využívat, tak to zkrátka využívat nebudete. Poté zůstane e, právní stav takový, jaký je. Kolega Karim poukázal na to, že to někteří mal, některé malé a střední podniky nepotřebují a to je v pořádku pokud někdo e, chce obchodovat pouze ve své vlastní zemi, nebo pokud chce e, obchodovat přeshraničně a na základě 27 různých právních úprav, může tak činit. Tento opční nástroj je dobrovolný. To znamená, že si ho jenom můžete vybrat. Není to žádná harmonizace, je to opak harmonizace, je to vzdání se další harmonizace, je to alternativní nabídka. To znamená, že národní právní úprava, eh, včetně zvykového práva, nebude narušena. Paní Vola, Volis poukázala na to, že při eh, vypracovávání eh, nařízení eh, byly využity některé, postupy, které bychom mohli využít i my. Ehm, ovšem v současné době nemůžeme posuzovat, jestli je ochrana spotřebitelů dostatečná, jestli bude dostatečná podle návrhu. To budeme moci posoudit až ve chvíli, kdy skutečně návrh dostaneme, kdy bude jasný, specifický. My chceme opční nástroj takový, aby obsahoval ochranu spotřebitelů. Jinak nezíská podporu, to je naprosto jasná věc. Ale nyní jde o to, že můžeme do zprávy napsat, chceme vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, tečka. Aby to e, bylo jasné, aby to komise jasně věděla. Pokud jde o hodnocení dopadu, k tomu mám také jednu poznámku. Máme eh, dohodu z roku 2003 o lepší legislativě a eh, komise se zavázala, že eh, ke každému návrhu udělá hodnocení dopadu. Já vycházím z toho, že i k tomuto návrhu bude tady existovat hodnocení dopadu. Potom se na to podíváme, pokud nám to nebude stačit, vypracujeme další hodnocení dopadu. Včera jsme hovořili o zprávě Niebler a ta se tím právě zabývá. Poslední bod jsou náklady. Podle mě jako kolegyně Volis jsem byl také e, právník a vím, že zde existuje problém s náklady. Celá řada lidí, ať už to jsou malé a střední podniky nebo spotřebitelé, e, mají obavy z toho, aby obchodovali třeba 50 kilometrů daleko v Nizozemsku, protože nevědí, jak tam funguje právní systém a e, nevědí a bojí se, že by to pro ně znamenalo obrovské náklady. Ehm, na druhé straně eh, hranice nemají třeba žádného právníka ehm, a to znamená, že eh, by obchodování za hranicemi pro ně mohlo znamenat eh, dodatečné náklady. A na druhou stranu je třeba si uvědomit, že každá nová legislativa si vyžaduje nové vzdělávání právníků. Já se domnívám, že tento opční nástroj bude lepší než minimální harmonizace, protože minimální harmonizace nakonec bude stejně znamenat nejrůznější 27 nebo 28 různých jurisdikcí. Já se domnívám, že ten argument nákladů je velice zásadní, protože ten eh, obční nástroj by mohl přispět eh, ke, eh, k ušetření peněz a mohl by přispět k ušetření peněz také při vzdělávání právníků a soudců. Nyní za komisi pan Stauenmayer. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pokusím se odpovědět na některé otázky pana Krymy. Budu to hovořit anglicky. V první řadě jak paní Volis, tak pan Karim poukázali na ekonomickou krizi a tento projekt, který může pomoci řešit ekonomickou krizi. Pochopitelně komise neříká, že to vyřeší ekonomickou krizi, to vůbec ne. Ale v zásadě, pokud se podíváte na čísla, prognózy růstu pro letošní rok, které byly vydány předevčírem, tak je patrné, že průměrný růst prognozovaný na rok 2010 Eh, průměr je 1,8 v rámci celé Evropské unie. 1,8 Když to srovnáme s USA, které bylo zasaženo mnohem víc, tam je to 2,7 A to no, hovoříme o Japonsku, které mělo 3,5 V první řadě 1,8 je eh, roční průměrný růst Evropské unie a to nestačí, abychom se vymanili z krize. K tomu 1,8 je pouze v uvozovkách tak vysoké, protože celá řada členských států, jako například Švédsko, Německo nebo Polsko, mají vysoké prognózy na letošní rok. To znamená, že skutečný reálný růst je ještě nižší. Nikdo nepředstírá, jak jsem říkal, že je to nástroj, který vyřeší krizi, ale je to nástroj celé skládačky nástrojů, eh, kterou musíme brát jako celek a to všem může přispět a stimulovat růst v Evropské unii. Já eh, to cituji závěry komise o aktu jednotného trhu, kde jsou ještě další návrhy. Co je důležité, co bych chtěl dnes zdůraznit v tomto kontextu, jeden z příjemců tohoto Nástroje této iniciativy jsou malé a střední podniky. Jak paní Volis, tak paní Karem se o nich zmínili. Proč? Protože je tady přímá korelace mezi prosazováním malých a středních podniků, které představují 99 všech evropských podniků a také nárůstem růstu, snížením nezaměstnanosti a zvýšením inovací. Takže pokud se snažíme řešit a pomoci Eh, malým a středním podnikům, eh, kteří jsou hlavními příjmeci této, tohoto návrhu, pokud chceme usnadnit jejich život, pokud chceme, aby prodávali přeshraničně, tak skutečně eh, při, přispíváme k celkovému růstu. To je tedy důraz na malé a střední podniky. Další obava, která zazněla, že v komise to bere jako hotovou věc. Vůbec ne jenom osobní poznámka. Pracuji v komisi déle 16 let a nikdy jsem neviděl konzultaci, která by trvala 7 měsíců. Nevím, zda někdo z vás zažili jste celou řadu konzultací, nevím, jestli jste ale zažili tak dlouhé období konzultací. To je důkaz, že chceme umožnit skutečně každému členskému státu, všem zainteresovaným stranám, abychom probrali veškeré otázky, zvážili je a navrhli, jak říkala paní eh, se s něčím, co bude dávat smysl, co bude rozumné. Není to ani hotová věc, co se týče hodnocení dopadu. Komise se zavázala poprvé v pracovním programu na rok 2011, že komise nebude navrhovat žádné návrhy, které nemají pozitivní stanovisko, které vydá Rada pro posuzování dopadu. Tato rada se podobá inkvizici, čili není snadné překonat tuto vysokou laťku a tento závazek skutečně něco znamená. To znamená, že budeme provádět velice podrobnou, intenzivní práci v oblasti hodnocení dopadu. Další věc, údajně existují problémy jinde. Ano, pochopitelně, existují problémy i jinde. Nikdo to nepopírá. Existují problémy s jazyky, s logistikou, ale také existují problémy, které můžete vyřešit. Jazykové problémy, logistické problémy. Někdo s tím nechce nic dělat. Kdo by chtěl eh, harmonizovat národní kulturu, všechny jazyky, čili kdo tvrdí, že jsou problémy i jinde, tak nemůže tvrdit, že nechceme řešit ty jiné problémy, které se prostě mohou vyřešit. A teď, jaké problémy jsme identifikovali my na základě předběžných informací? V první řadě dva problémy pro podniky. Jak pochopitelně všichni víte, kvůli článku 61 nebo 62 římské umluvy podniky a především malé a střední podniky musí uplatňovat spotřebitelské právo nebo jeho části a to je nákladné. Paní Volis eh, se zmínila o nákladech na překlady. Ano, ty jsou vysoké, ale jsou tady také vysoké právní náklady. Musíte zajistit, aby eh, vaše smlouva podle vaší eh, národní legislativy byla také právně uznávaná v tom jiném členském státě. A to znamená, že smlouva musí být eh, připravena tak, aby vám přinášela komerčně nejlepší eh, výhody a výsledky. Pokud to, ovšem to není tak v té druhé legislativě, tak eh, musíte zajistit, aby to bylo harmonizováno a není to možná problém pro Siemens, ale pro malé a střední podniky. Máme čísla z Velké Británie, Asociace malých a středních podniků, které poukazují na to, že v každém podniku, v každé e, zemi je to přibližně 15 tisíc euro. Pochopitelně pro společnost Siemens to není vůbec nic, ale pokud těch 15 tisíc e, je náklad pro malý střední podnik, který chce vyvážet do zahraničí, tak e, mu to v tom může zabránit. To je také důvod, proč 73 z 40 Eh, podniků neprodávají do zahraničí. 60 eh, podnikatelů si myslí, že to je právě vysoký náklad a kvůli tomu nemohou prodávat eh, do zahraničí. Pokud se podíváte na tyto podniky, zda by to dělali, pokud by tyto náklady nebyly, tak říkají, že ano. Čili ty podniky v ty náklady jim v tom skutečně brání. Není to pouze otázka nákladu, ale také otázka synergie. Představte si, jsme, jste malý střední podnik a jste přesvědčeni, že váš výrobek je skvělý, chcete jej prodávat a představte si, že to můžete dělat na základě jedné smlouvy, jedné platformy eh, a pak existuje ohromný potenciál pro synergii a bohužel této synergie a těchto přínosů vůbec nevyužíváme v tuto chvíli. Když se podíváme nyní na spotřebitele, tak eh, máme koš eh, nejrůznějších oblíbených spotřebitelských výrobků. Je to přibližně 100 výrobků. A když se podíváte na členské státy, tak eh, se můžete podívat, zda jsou také tyto produkty k dispozici v onlineovém režimu přes internet. Teď začnu tím šokujícím číslem, například na Maltě, na Kypru, to znamená eh, na nejmenších eh, trzích 98 eh, z těchto 100 výrobků není k dispozici místně přes internet. Někdo může říci, a ten argument by byl správný, že to je kvůli tomu, že to je malý trh, mají tam logistické problémy, ano, máte pravdu, jsou to ostrovy, mají tam velké náklady na dopravu, což je důležité, ale když se podíváte na ostatní země, když se podíváte na jejich domácí trhy, tak prvních 13, dalších 13 zemí má více než 50 z těchto výrobků, které nejsou k dispozici přes internet eh, místně. A já jsem si udělal takovou kontrolu. Podíval jsem se na to, zda spotřebitel se dívá do zahraničí, zda chce získat tyto výrobky ze zahraničí, kde jsou nějaké cenové rozdíly a je patrné, že více než 50 těchto produktů, eh, znamená 10 jsou pouze z 10 levnější, co se týče cen. Co to znamená? Spotřebitelé nemají eh, tu škálu produktů, které se zaslouží a dostávají za nižší, eh, méně konkurenční, pardon, méně konkurenční ceny, než kdyby trh náležitě fungoval. Což není uspokojivý výsledek a může to být ještě extrémnější. Udělali jsme takové cvičení, eh, měli jsme 11 tisíc pokusů uzavřít obchod přes internet a z těchto 11 tisíc eh, eh, pokusů 61 nevyšlo. A nebylo to dáno jenom rozdíly ve smluvním právu, byly tam celé další důvody, ale důležitá kategorie, důležitý důvod, proč došlo k selhání k tohoto prodeje, eh, bylo, že podnik odmítl ten prodej eh, realizovat. Třeba jsme se podívali na Lotyšsko a chtěli jsme eh, v Lotyšsku koupit produkt například z Polska, z malého podniku. Dali jsme se to do koše, chtěli jsme to koupit přes internet, pak jsme se podívali na osobní údaje, na údaje kreditní karty a když jsme zmáčkli tlačítko, tak eh, byla obrazovka černá a bylo tam řečeno, tento výrobek neprodáváme do Lotyšska. Což není uspokojivá situace. Co tím chci říct? Spotřebitelé nemají volbu, kterou si zasluhují, také nemají k dispozici konkurenční ceny a především malé a střední podniky Eh, se do toho nechtějí zapojit, protože to pro ně není ekonomicky zajímavé a výhodné. A takovéto problémy se snažíme právě řešit. Jedna věc, co se týče ochrany spotřebitele, teď přejdu do Němčiny. Hovořila o tom paní Regner. Jaké jsou výhody pro spotřebitele? Je řada výhod. Já nebudu hovořit o ekonomických výhodách, protože ty jsou zcela evidentní. Ale jaké jsou výhody pro spotřebitele? pokud eh, bude existovat evropské smluvní právo. Nejdříve eh, se musíme podívat na to, co vyplyne ze směrnice o právech spotřebitelů. Ale je jasné, že to všechno, co bylo harmonizováno v této směrnici, se musí odrazit také v novém evropském smluvním právu. To je zcela jasné. Pro za druhé, pro všechny oblasti, které nejsou harmonizované, nebo pro všechny oblasti, které jsou harmonizované minimálně, a vezmeme současnou minimální harmonizaci jako startovací bod. A poté to promítneme do ochrany spotřebitelů. To znamená, že chceme dosáhnout situace, kde Eh, bude evropský smluvní nástroj nebo obční nástroj a tento nástroj bude představovat pro spotřebitele právní zlepšení. To znamená zlepšení pro většinu evropských spotřebitelů ve srovnání se současnými minimálními standardy a ve srovnání také s národním právem. A další výhoda, o které v současné době přemýšlíme, eh, práce, která probíhá, se zabývá eh, právem kupujícího. A parlament se zabýval eh, digitálními produkty a v ve výstupech vidím, že se jedná o skutečně velice důležité věci. Ale je zde problém. Zahájili jsme dvě studie, abychom zjistili, v čem spočívají problémy pro spotřebitele u digitálních produktů a jaká opatření už učinili členské státy. A ukázalo se, že ještě neučinili mnoho opatření. Je třeba je možné eh, zamyslet se nad tím, zahrnout digitální produkty do evropského smluvního nástroje. A tím by spotřebitelé měli poprvé možnost eh, v případě soft, softwaru, eh, filmu a DVD nakupovat přeshraničně a profitovat z výhod vnitřního trhu. Zároveň by zde existoval standard pro bezpečnost spotřebitelů. A poslední věc, přístup ke spravedlnosti. To jste zde také eh, zmínili. To je také zásadní problém pro spotřebitele. A uslyšení to zmínila zástupkyně spotřebitelů. Eh, zmínila problém prosazování práv spotřebitele. Pokud se podíváte do pracovního programu komise, uvidíte, že ve stejnou chvíli, kdy komise eh, navrhne evropské smluvní právo, navrhujeme také mechanismus řešení soudních sporů. Je možné tyto dva nástroje propojit. To znamená, ve chvíli, kdy někdo bude používat e, obční nástroj, bude mít přístup také k mimosoudnímu řešení sporů. Tento mechanismus bude jednoduchý a efektivní a bude, probíhat, e, bude se týkat především e, elektronických transakcí. A tak bude možné dojít do situace, kdy většina sporů bude řešena tímto způsobem, tedy mimo soudně, aniž by člověk musel jít k soudu. A pokud jde o zvykové právo, zvykové právo je skutečně dobře zastoupeno ve veškeré práci komise. Už se zde o tom hovořilo. Naše skupina odborníků, která zpracovává studie pro veditelnosti občního nástroje, v této pracovní skupině jsou nejlépe zastoupeny francouzské právo a zvykové právo Anglie, pokud jde o počet odborníků. Další důležitý bod. Já naprosto uznávám, že zvykové právo je exportní artikl. Ale kam se exportuje nebo jak se exportuje. Exportuje se například ve chvíli, kdy Siemens prodává do Saudské Arábie. Ano, tam se hraje zvykové právo svoji úlohu, ale zvykové právo není právo, které si někdo vybere, když dánský malý nebo střední podnik eh, prodá něco na sever Německa. Může to být eh, právo, které si podnik eh, vybere ve chvíli, kdy dochází ke kontaktu mezi eh, britským malým a středním podnikem nebo a francouzským malým či středním podnikem. Ale kontinentální malé a střední podniky si zvykové právo nevybírají. Je zajímavé a potvrzuje to i soudní systém ve Velké Británii, Zvykové právo je systém, který je vhodný pro eh, rizikové transakce velké hodnoty. A v případě těchto transakcí bude mít svoji hodnotu. Jedná se o velké mezinárodní transakce, které probíhají většinou mimo EU. A nejsou to transakce, které prováhají malé, probí, provádějí malé a střední podniky. A nejsou to transakce um, mezi podniky. Eh, City, Londýnská City může získat hodně ve chvíli, kdy se eh, tedy ukáže, nebo jak se ukazuje, eh, že zvykové právo může být dobré pro velké transakce. Legal rights a consumer enjoys. There are some... A pokud jde o eh, právní ochra, ochranu a značky. Existují zde některé parametry, jako jsou značky, kvalita, cena, které jsou zcela zásadní. My chceme ale zdůraznit jednu věc a to, že spotřebitelé by měli mít na výběr. Měli by mít na výběr, aby mohli porovnávat všechny tyto parametry a plně využít možnosti vnitřního trhu a mít plný výběr za konkurenčních cen. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkujeme zastupci komise, diskuse bude dále pokračovat a předpokládám, že kolegyně Diana Volis eh, v dohledné době předloží návrh zprávy. Nyní musíme ale hlasovat, eh, protože už máme sklus. Takže nyní se dostáváme k bodu kolegy Cvěvky. Otázka je, jestli budeme hned hlasovat, nebo jestli k tomu chcete něco říct, pane kolego Cvěvko. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Krótko, ponieważ... Děkuji, pane předsedo. Také jen velice stručně, protože máme spoždění. Já bych rád poděkoval všem kolegům za jejich příspěvky, za to úsilí, když se mi snažili pomoci vypracovat eh, závěrečnou zprávu. Já jsem přesvědčen, že víte tedy, že tato zpráva bude přijata v rámci konzultačního procesu. Stejně tak chci poděkovat i radě za to, že nám ukázala správnou cestu. Vím, že i v rámci tohoto um, postupu tedy brali v potaz uh, vyjadření parlamentu a uh, zítra se toto bude tedy projednávat. Uh, pardon, že tedy naše postoje byly brány v potaz i v rámci zasedání Koreperu. Toto nařízení co se stýče eh, své působnosti, eh, bylo poměrně zúžené, bylo třeba ho tedy eh, rozšířit na základě žádosti ze strany členských záležitost, ze strany členských států. Protože se jedná o tak důležitá témata jako rodičovská péče, také otázka jmen a Musím říct, že jsem proti pozměňovacím návrhům předložených Libe. Zazněla tu rozsáhlá diskuze v průběhu jejich workshopu v úterý. Nicméně velice jasně se tam zdůraznilo, že v případě partnerských vztahů toto by mělo být regulováno prostřednictvím jiného legislativního nástroje. Nemůžeme to zapracovat do nařízení Řím 3, protože by to bylo mimo jeho působnosti. Hlasujme tedy. Gut, vielen herzlichen Dank. Dobře, děkujeme kolegovi Cvívkovi. Budeme hlasovat nejdříve kompromisní pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Většinou je to přijato. Možná Eh, ještě jedna věc, nebudu eh, se ptát na to, kdo se zdržel hlasování, protože máme hodně co dělat a pokud se někdo zdržel, prosím vás, ehm, řekněte nám to. Eh, pozměňovací návrh 47 pana bodů, kde pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 11 zlibek, kdo je pro, proti, zamítnuto. Pozměvací návrh 8 s FEM, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměvací návrh 22 zpravodaje, kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměvací návrh 48, kde je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměvací návrh 23 pro? Proti? Přijato. Pozm- eh, kompromisní návrh 14 pro? proti, přijato. Kompromis 15 pro, proti, přijato. Kompromis 16 pro, proti, přijato. 49 pro, proti, zamítnuto. 25 pro, proti, přijato. 12 pro, 12 odpadá. 26 pro, proti, přijato. 13 eh, opadá. Takže 27 pro, proti, přijato. Kompromis 17 pro, proti, přijato. 14 libe, odpadá, takže 15 libe také odpadá. Takže kompromis 18 pro, proti, Přijato. 28 odpadá, 50 také, 16 také. Takže 29. Ta je stažená. 19. Kdo je pro 19? Proti? Přijato. 17. Libe. Také odpadá. Takže kompromis 20 pro, proti, přijato. 19 libe odpadá. 21, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 22, kdo je pro? Proti? Přijato. Libe 20, 21 libe, 22 libe, to všechno padá. O tom už jsme tedy hlasovali, to k tomu všechno patří. Takže 23, kompromis, kde pro? Kde pro 23, pro nikoli pro kompromis. Takže všechny libe odpadají, takže nyní kompromis 23. Kompromis 23, ještě jednou, kdo je pro? Proti? Přijato. Dále, kompromis 24, kdo je pro? Proti? Přijato. Libe 26 padá, takže 51 bodů, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 52 bodů pro, proti, zamítnuto. 11 FEM, kde pro, proti, zamítnuto. Kompromis 25 pro, proti, přijato. Kompromis 26 pro, proti, přijato. Kompromis 27 Kompromis 27. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 28 pro? Proti? Přijato. Kompromis 29 pro? Proti? Přijato. 38. zpravodaje pro? Proti? Přijato. Kompromis 30 pro? Proti? Přijato. 39. Kdo je pro? Proti? přijato. 40 pro, proti, přijato. 1,40 pro, proti, přijato. Kompromis 31 pro, proti, přijato. 43 zpravodaje, kdo je pro, proti, přijato. Dvojka zpravodaje pro, proti, přijato. Trojka zpravodaje, kdo je pro, proti, přijato. Jednička s FEM, kdo je pro, proti. Myslím, že je to zamítnuto. Kompromis jedna, kdo je pro? Proti? Přijato. Pětka zpravodaje, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis dva, kdo je pro? Proti? Přijato. Libe jednička, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Přijato. Sedmička zpravodaje, kdo je pro? Proti? Přijato. Osmička zpravodaje pro? Proti? Přijato. Desítka zpravodaje pro? Proti? Přijato. Jedenáctka zpravodaje pro? Proti? Přijato. Dvojka libe pro? Proti? Poslední bylo většinové, takže zamítnuto. Dvanáctka zpravodaje pro? proti, přijato. Trojka libe pro, proti, zamítnuto. Kompromis 4, kde je pro, proti, přijato. Čtyřka libe padá, takže třináctka je pro, proti, přijato. Pětka libe také padá, takže 46 Lichtenberger a FEM 2, kde pro, proti, ještě jednou, kdo je pro? Proti? Teď to bylo jasné, takže přijato. Dále kompromis 5, kdo je pro? Proti? Přijato. Libe 6 padá. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Většinou přijato. Dále Libe 7 padá. FEM 4 padá, takže kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Přijato. 15. je pro? Proti? Přijato. Osmička, šest, šest osmič, eh, libe eh, padá. Takže kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 9 pro? Proti? Přijato. 17. je kde pro? Proti? Přijato. Libe devítka padá. Pozměňovací návrh 6 FEM, kdo je pro? Šestka s FEM, kdo je pro? Proti? Většina je proti, zamítnuto. Osmnáctka zpravodaj, kdo je pro? Proti? Přijato. Dále kompromis, kompromis 10, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 11 pro, proti, přijato. Kompromis 12 pro, proti, přijato. Libe desítka padá, dvacítka zpravodaje, kdo je pro, proti, přijato. Jednička zpravodaje pro, proti, přijato. 44 zpravodaje, kdo je pro, proti, přijato. Hlasujeme o celé zprávě, kdo je pro, Musíme to spočítat. Kdo je proti? Někdo není proti, zdrželi se, někdo se nezdržel, takže jednohlasně. Dále eh, legislativní usnesení, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Stejně tak eh, gratulujeme kolegovi Cvěvkovi. Dobře, takže jsme to vyřídili. A nyní máme malý technický problém. Pan Baristali eh, už zde je, ale budeme nejdříve hlasovat o kodifikaci pana Maštálky, poté budeme hovořit s panem Batistelem a poté uděláme ty zbylé dva vody, pokud budeme mít čas. Souhlasíte? Takže kolego Maštálko, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručný. Materie, která je nám předkládána eh, dneska, eh, je z oblasti kodifikací proběhla schůzka pracovní tří eh, právních eh, služeb parlamentní rady a komise která analyzovala celé, celý návrh eh, kodifikace eh, směrnice seventy eight eight hundred and fifty five eec z roku one thousand nine hundred and seventy eight o možnosti slučování veřejných společností eh, s ručením omezeným a je takového mínění které dala 12. října nám k dispozici tohoto roku že ta, tento tento návrh je čistou kodifikací eh, současných právních textů bez jakéhokoliv zásahu do jejich podstaty. Eh, navrhuji tedy abychom tento návrh schválili pokud snad nebudou nějaké dotazy doplňky od právní služby. děkuji. Äh, to asi není nutné. Ehm, myslím, že jste se dohodli se zpravodajem, takže pokud se někdo nehlásí o slovo, nevidím někoho, takže myslím, že to můžeme potvrdit. Eh, je někdo proti, někdo se zdržel, nikoli, takže gratulujeme kolegovi Maštálkovi, takže tím jsme to vyřídili. A nyní vítám pana Benoa Batisteliho, eh, prezidenta Evropského patentového úřadu. A Budeme se zabývat také otázkami patentu za nedlouho. Z tohoto důvodu jsme velice rádi, že jste mezi námi. Myslím, že můžeme hned začít a e, můžete nám možná říci, co, si, co od nás očekáváte a poté bude čas na otázky. Máte slovo. Merci beaucoup, monsieur le président, et bonjour, mesdames et messieurs. E, dobrý den, dámy a pánové, děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat, že jste mi dali tuto možnost, abych se vyslovil před tímto výborem. Chtěl bych vám jenom stručně říci, čím se zabýváme na patentovém úřadu. V podstatě chceme zajistit pokrok, chceme vytvořit evropský patentový přístup, který bude účinnější, výkonnější a chtěl bych také připomenout úlohu Evropy jako celosvětového hráče v oblasti patentu takže na závěr rád odpovím na vaše dotazy. Na úvod bych chtěl připomenout, že pokud nás zajímají patenty, tak to není pouze, eh, že by nás to bavilo, ale protože patenty jsou soudním právním nástrojem, který je velice důležitý pro ekonomiku. To znamená, že musíme využívat ekonomiku patentů, která je ku prospěchu věci. Je to nástroj, který je ekonomicky významný ze dvou důvodů. Jednak podporuje inovace, ochraňuje inovace, ale také je to aspekt, který je velice důležitý pro nás. Umožňuje šíření technických informací a vědeckých informací. A právě v těchto dvou oblastech musíme zajistit rovnováhu. Musíme zajistit rovnováhu mezi tím, kdo je majitelem patentu a také ze strany třetích stran a celkové společnosti v oblasti šíření informací. Jaká je stávající situace? E, naše organizace je mezinárodní organizací, která byla vytvořena asi před 35 lety na základě umluvy, která se jmenuje Evropská umluva o patentech, která eh, tehdy združovala eh, 27 států, než by to bylo států a nyní je to 38 států. Eh, spadá tam i Švýcarsko, Turecko, Norsko, čili z tohoto hlediska je to širší Evropa a také tam spadají balkánské země. Je to geografické pokratí, které už je předpokladem úspěchu. Je tam celá řada zemí, které by se chtěly připojit k tomuto patentovému evropskému úřadu a je to z toho důvodu, že právě už tento úřad je považován za úspěch. Zaměstnáváme 7 tisíc pracovníků, přičemž 4 tisíce jsou inženýři, eh, kteří jsou také kvalifikovaní v technologické oblasti a pracujeme na čtyřech různých místech. Eh, hlavní sídlo je v Mnichově, eh, také je důležitý Hák, kde máme kancelář a dále Berlín, Vídeň a Brusel. Také máme rozpočet 1 miliardu 600 tisíc euro. Eh, jsme finančně soběstační, to znamená, že eh, získáváme eh, částky od našich uživatelů a také máme příspěvky, které jsou buď z jednotlivých těch členských států, anebo z mezinárodního, z mezinárodního působení. Co se týče registrací, máme Eh, přes 200 eh, tisíc registrací patentů ročně. A v podstatě došlo k mírnému poklesu oproti roku 2009. Bylo to dáno konjunkturou v oblasti financí a ekonomiky a Situace se začala měnit v roku 2010, nyní se nacházíme na úrovni 50 oproti eh, stejnému období v loňském roce. Je také důležité, abyste věděli, že v postupu, který, má, který vede k udělení, eh, patentuje několik eh, Stupňují, Nejdříve se dělá průzkum, to je velice důležité, protože právě tento výzkum eh, chce zjistit, zda se jedná o nějakou novinku anebo ne. A právě kritérium této novinky je vytvoření a získání veškerých informací, které jsou k dispozici, kdy v podstatě zjišťujeme, jak to v dané oblasti vypadá. A tento prvotní výzkum je náš velice, naši velice silnou stránkou. Eh, Potom se napíše písemné stanovisko, zda se má udělit patent nebo ne. Je tam termín 6 měsíců. To znamená, že když eh, se na nás někdo obrátí, během 6 eh, měsíců obdrží odpověď a to nás klade na první příčku eh, v této oblasti. Je to velice komplexní výzkum, který se činí eh, v konkrétním podniku a ten rozhodne, zda by se mělo pokračovat eh, v tomto procesu udělování patentu či ne. Čili co konkrétně děláme? Myslím, že musíme ještě zajistit další eh, pokrok, další zlepšení, jednak z interního hlediska. Co se týče interního ehm, pokroku, tak řešíme následující otázky. Pokud to bude možné, chceme zlepšit a zvýšit kvalitu patentů, které udělujeme. To znamená, chceme velice přísně eh, udělovat patenty a pokud udělíme tento patent, tak to musí být také eh, velice důležité z právního hlediska. Čili nebereme v potaz pouze ekonomickou, finanční hodnotu, to je spíše práce pro podnikatele, to není naše práce. Naší prací je, abychom vytvořili a poskytli nástroj, který bude právně závazný. A je tady velice zajímavé číslo v Evropě. Eh, existuje přes eh, asi jenom dvě ze tisíce eh, patentů, které jsou rozprovány u soudu. V USA naopak je to 10 patentů, které jsou rozprovány u soudu. Čili to opět odráží vysokou kvalitu. A tato eh, kvalita eh, znamená, že máme kvalifikované pracovníky, hovořil jsem o těch tisících eh, inženýrů, kteří pracují v technologických oblastech, velice často také hovoří celou řadou jazyků, minimálně třemi, anglicky, francouzsky, německy. A vyvíjíme neustálou snahu v oblasti jednak náboru, ale i školení. Také musíme eh, vytvářet informativní nástroje, které budou vysoce výkonné, což znamená také velké investice. Například eh, máme databázy, která je otevřená veřejnosti. Eh, právě chceme vždy poskytovat informace. Máme S, PESNET, kde máme 700 tisíc dokumentů, čili je to velice důležitý vědecký nástroj, který používáme. Kvalita je naší prioritou, to je priorita číslo jedna. Za druhé, eh, chceme eh, zvládat a řídit náš rozpočet, to znamená, že jsme samofinancováni z našeho rozpočtu. Eh, ten rozpočet je 1,6 miliardy euro a pochopitelně chceme Eh, také nechceme neustále zvyšovat eh, poplatky, ale myslíme si, že by podniky neměly platit eh, stále dražší patenty. Čili mně přijde, že s tímto rozpočtem, s těmito příjmy jsme schopni financovat naši činnost. Pokud budeme eh, zvyšovat objem naší práce, tak musíme spíše zvýšit eh, naši efektivnost. Nyní se dostávám k těm externím výzvám. Eh, to prostředí z celosvětového hlediska je nevyvážené, stojí na dvou pilířích. V podstatě tady máme jednak centralizovaný pilíř, kde máme centralizované poskytování Eh, patentů, které je uplatňováno v rámci 38 států. A v těch jsou naše patenty platné. Čili jakmile udělíme patent do Německa, Francie, Nizozemí, Španělska, Itálie, Rumunska, tak eh, musíme poskytnout národní patenty. A co to znamená? Poté, co je vydáme, tak je to řízeno národní legislativou daných států a když dojde k nějakému soudnímu sporu, tak eh, musíte mít eh, národní soud. Čili pokud eh, poskytujete prostřednictví jednoho postupu patent, tak potom jeho životnost záleží na tom, zda pokud máte třeba nějaký padělek, tak musíte bohužel vést soudní spory ve všech těch jednotlivých státech, kde jste chráněni, abyste mohli prosadit svá práva což znamená ohromnou ztrátu času, peněz a vzniká riziko, že padnou různá soudní rozhodnutí, což se bohužel stalo několikrát v minulosti. To je tedy důvod, proč v našem úřadě podporujeme myšlenku, aby vznikl evropský patent. Jsme pro, aby se vytvořil eh, soudní systém, který bude centralizovaný, který umožní, aby měli pouze jeden postup při udělování patentu, ale zároveň i soudní postup při řešení nějakých sporů, který se bude uplatňovat v rámci celé Evropské unie. E, také odpovědnost e, ze strany Komise Rady Evropského parlamentu e, jsme také v rámci vyjednávání mezi těmito partnery, protože když se podíváme na návrh, který máme nyní eh, na stole ze strany Rady ministrů, tak eh, je tady návrh vytvořit evropský patent. Bude to evropský patent, který bude vydáván naším evropským úřadem podle pravidel, eh, která vyplývají z úmluvy o patentech. V daném návrhu ovšem existují určité požadavky to, co máme dělat, se bude řešit stejným způsobem. A vlastně veškeré postupy budou uplatňovány stejně. Jakmile bude patent udělen, tak si může ten majitel patentu rozhodnout, zda bude mít ten klasický, ten původní patent, který nyní vydáváme, anebo ten nový evropský patent, který má vzniknout. To znamená, že eh, budeme mít stejný postup na všech členských státech a nebudeme muset eh, validovat, eh, schvalovat ve všech 27 státech, ale bude to platné okamžitě všude. Čili myslíme si, že tento nový evropský patent je důležitý a je zcela určitě významný pro podniky bude velice rozumné tímto způsobem řešit tu určitou nerovnováhu, která je spojená s překladem a myslíme si, že takovýto patent musí být nástrojem, který bude srovnatelný s tím stávajícím evropským nástrojem. Čili to musí být přínosné pro podniky a v podstatě to budou mít možnost se vybrat mezi těmito dvěma, s tím stávajícím systémem a tím novým systémem, který vznikne. Co se týče technického postupu v rámci této diskuse vytváříme program tzv. automatických překladů. To znamená, že už existuje technologie, která umožňuje automaticky překládat eh, dané dokumenty. A je důležité, že to je velice dobrý, bohatý překladatelský systém, a máme tisíce patentů, které byly během let překládány a pokud se nám podaří spojit eh, a dá dohromady všechny patenty, které jsou překládány, například v Estonsku, v Bulharsku a jinde. A pokud je srovnáme s patenty, které jsou eh, v angličtině a uplatníme technologii našich automatických překladatelských systémů, tak máme možnost vytvořit takové překlady, které nám eh, umožní, abychom skutečně pochopili samotný obsah eh, toho patentu. To je důvod, proč jsme před dvěma dny podepsali, a to je skutečně aktuální informace, eh, dohodu o partnerství mezi největšími podniky, které mají k dispozici nejlepší technologie, které jsou na trhu, což je Google, je to partnerství, což chci zdůraznit, neexkluzivní a toto partnerství má za účel vytvořit takový překladatelský nástroj, který bude skutečně určen pouze na překlad patentů. A ten bude k dispozici zdarma veřejnosti na eh, jednak webové stránce našeho úřadu, ale i Google. Čili to bude nástroj, který umožní studentům, vědcům, malým středním podnikům, aby měli eh, přístup k patentům, aniž by museli řešit nějaké jazykové problémy. A tento nástroj může také pomoci eh, diskusím na úrovni Evropské unie, co se týče eh, patentu Evropské unie. Myslíme si, že dohromady všechny jazyky Evropské unie budou k dispozici eh, za dva, tři roky, čili tento termín je podle nás velice krátký a potom se dostaneme k dalším jazykům, k Němčině a k francouzštině. Takže to je vše na toto aktuální téma. Jste do toho přímo zapojeni, pochopitelně jsem k dispozici, pokud chcete rozebrat jakýkoliv eh, tento prvek. Čili jsou tady velké výzvy a je tady také Eh, další věc, která je důležitá, především snadný přístup malých a středních podniků k evropskému patentu. Myslím si, že tento patent nebudou používat pouze malé a střední podniky, ale každopádně ten přístup musíme usnadnit. Tento evropský patent to zajistí. Eh, jednak také máme stabilitu nebo stále tarify. A pokud se podívám na francouzskou, eh, francouzský případ, byl jsem dříve Eh, ředitelem jednoho důležitého orgánu ve eh, Francii a tam jsme stanovili 50% eh, sníženou sazbu, která byla jednotná pro malé a střední podniky, což byl dobrý signál, dobré opatření, které jistě pomáhá malým a středním podnikům. Nyní tato politika skutečně eh, musí být rozvinuta, a to jak ze strany našeho úřadu, tak ze strany Evropské unie a členských států. A pane předsedo, myslím si, že je také důležité uvědomit si, že díky našemu úřadu, díky kapacitě Evropské unie, že se podařilo vytvořit takovýto důležitý patentový úřad, kde jsou veškeré kompetence, který má skutečnou váhu jsme díky tomu velkým aktérem eh, z celosvětového hlediska, co se týče patentů. A skutečně ostatní partneři nám naslouchají. Podařilo se nám eh, vytvořit elektronické nástroje, které se staly světovými standardy. Eh, více než 40 patentových úřadů po celém světě používá stejné vyhledávací nástroje jako náš úřad. A jsou to úřady v Číně, v Brazílii, a v jiných koutech světa. Jsme také aktivními aktéry v oblasti dvou struktur, jednak trilaterální struktury, kde jsou Japonci, Američané a Evropa, a potom IP5, kde jsou ještě další tři partneři a další aktéři, jako je Korea a Čína. Probíráme technické otázky na těchto fórech a je důležité, že náš hlas je vždy vyslyšen a uznáván. Příklad, hovořili jsme s americkým patentovým úřadem, který přijal evropský systém klasifikace e, spisu. E, nebudu zacházet do podrobností, ale je zapotřebí, abyste pomocí technologie klasifikovali jednotlivé patenta, patenty, což je dost eh, složité, je to podobné jako v oblasti cel. A Evropská klasifikace eh, přišla americkým partnerům lepší, eh, hlavně z technologického hlediska, takže přijali náš nový systém klasifikace. Pochopitelně, abychom to všechno usnadnili, tak eh, je to společný projekt, není to pouze evropský klasifikační systém, bude to globální klasifikační systém, ale chci zdůraznit, že je tedy postaven na tom našem evropském systému. Abychom byli globálními partnery ve světě, musíme také eh, se zapojit eh, do veřejné diskuse o tom, co může být přijato za patent a co ne. Možná dlouho jsme se trošku omezovali eh, spíše na technické otázky a báli jsme se vstoupit do veřejné diskuse. Především ty, co nám poskytují nejrůznější informace, čísla, která jsou velice složitá, přesná, objektivní, tak to musíme vše vzít potaz. Chceme mít Evropský patentový úřad, který bude rozumný, který bude používat také zelenou technologii. Vydali jsme studii, Měl jsem možnost ji předložit vašim kolegům z výboru Envy před několika týdny v Evropském parlamentu a eh, máme také partnery, jednak Eh, je to program OSN pro životní prostředí a nevládní organizace, které jsou kompetentní v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Máme tady partnery, kteří eh, nebyli nebo nejsou eh, ve stejné oblasti jako my, čili úzce spolupracujeme v oblasti zelené technologie a je to celá řada nejrůznějších technologií, které se také uplatní Eh, nejen v Evropě, ale v těch nových eh, ekonomických státech, jako je Brazílie, Čína, Indie, ty skutečně jsou na špici technologie v tuto chvíli, především v oblasti větrné, sluneční energetiky a eh, také udělují patenty, které jsou důležité v globálním kontextu. Čili dal jsem několik příkladů zapojení do veřejné diskuse, Eh, naše místo a náš úkol je v tom, že poskytujeme tyto informace. Eh, jsme zodpovědní také z legislativního hlediska za tyto otázky, eh, například biotechnologická oblast, poskytujeme celou řadu patentů v této oblasti, ale i v celé řadě jiných oblastí. Na závěr, pane předsedo, bych chtěl říci, že během našeho působení náš úřad Eh, si vytvořil skutečně velké schopnosti, které jsou úspěchem evropského projektu. Eh, nepůsobíme pouze v rámci společenství. Eh, je to ohromný úspěch pro Evropu, že jsme bráni vážně v celosvětovém měřítku. A právě to je i úspěch našich podniků. Když jsme schopni spolupracovat technicky s celou řadou zemí, tak eh, naš, ty ostatní země právě aplikují naše metody. A tímto způsobem pomáháme našim podnikům, abychom je ochránili, abychom ochránili jejich vynálezy, jejich patenty v zahraničí. Doufáme, že evropský patentový systém, který eh, v tuto chvíli je tedy bohužel pořád na tom jednom pilíři, ten centralizovaný systém eh, bude brzy stát na dvou pilířích. Bude to tedy eh, ten evropský patent, a který bude podpořen také eh, tou soudní právní složkou. Děkuji mnohokrát a těším se na vaše dotazy. Mnohokrát děkujeme, pane předsedo. Velice si vážíme toho, že Evropský patentový úřad se angažuje v těchto aktivitách, protože pravda je taková, že se jedná o velice zajímavou koncepci, že bude možné zadávat úkoly také mimo Evropskou unii. Už v roce 2001, to už je několik let, komisař Bolkenstein tehdy předložil návrh jednotného evropského patentu. Tehdy byla zpravodajkou paní kolegyně Palacio, předložila zprávu a mnoho bodů z této zprávy se nyní objevuje v diskuzích v radě. Známe ale situaci, jaká není v radě panuje. Víme, že tam jsou problémy s jazyky. Vy jste hovořil o malých a středních podnicích, proto existují velké náklady a víme, že v současné e, době se hovoří také o posílené spolupráci v této oblasti. A pokud jde o nařízení, už na začátku tohoto funkčního období Parlament naznačil, že jsme připraveni na základě eh, schody rady, která byla připravena za švédského předsednictví, můžeme eh, pokračovat dále. Eh, doufáme, že se to promítne do nějakého dokumentu, ať už do návrhu komise nebo jednotného stanoviska, společného stanoviska rady a doufejme, že tím se to potom dostane k nám. Dal, další důležitá Otázka je to, co v této oblasti dělá Evropský soudní dvůr. Myslím, že je potřeba centralizace. To se tehdy objevilo také ve zprávě Palaciu. A pokud existují dostatečné vědomosti v členských státech, je to Eh, správné. Je správné, aby se eh, tyto vědomosti používaly eh, také na evropské úrovni, aby se dostaly do, na evropskou úroveň, aby byly integrovány do evropské úrovně. To jsou tedy ale stále otevřené otázky, kterými se zabýváme jako zákonodárci už od roku 2001. Ještě jsme nedospěli k závěru. Tato diskuze procházela také takovými mrtvějšími fázemi. Nyní jsme v tunelu. Tento tunel je velice úzký a dlouhý, takže ještě nevidíme konce. Nicméně se zdá, že všechny zúčastněné instituce mají zájem na tomto tématu, mají zájem o to, abychom dosáhli výsledku. A um, už mnoho let tvrdíme, od roku 1992 máme vnitřní trh, ale stále ještě nemáme jednotný evropský patent. Takže to bylo několik poznámek z mé strany. Nejdříve se hlásí kolega Bodu. Děkuji. Já mám jednu otázku. Já souhlasím s tím, že je dobré mít tu specializovaný soud eh, v rámci tedy Evropského soudního dvora, který by se specificky zabýval otázkami evropských patentů. <clears throat> Ano, jsem pro, aby vznikl takovýto projekt. Myslím si, že to je nezbytné. Opakuji, v tuto chvíli máme systém, který není úplně eh, kompletní. Eh, jednotný patent, který by byl platný ve všech eh, zemích Evropské unie a všech ostatních zemí, které jsou účastny. Jak už jsem říkal, platí národní legislativy a musí se zlepšit fungování vnitřního trhu. Například, když se podíváme na padělky, kde je spochybněn patent, tak některé země si myslí, že tyto padělky se objeví v určitých zemích, ale ne všude. A takto je fragmentovaný vnitřní trh. E, problém soudu v tomto případě je v tom, že musí zvážit veškeré technické aspekty, protože v patentových případech e, se jedná o velice složité situace čili technické, soudní, právní věci a také se musí zvážit eh, blízkost působení toho malého středního podniku. Eh, je důležité, aby eh, ty malé střední podniky měly přímý, co možná nejkratší přístup k soudu. Na radě ministrů je důležité vytvořit tento návrh, to znamená, aby vznikl soud, kde bude decentralizovaný soud, který bude fungovat v každém členském státu a také musíme mít jednu jurisprudenci. Musíme mít eh, jednotná pravidla, která budou decentralizována a bude to evropská jurisdikce, evropské působení, čili budeme mít jeden systém, eh, který bude mít eh, na starosti vlastně sjednocení příslušnosti. Co se týče podniků, máme tam malé střední podniky, tak ty požadují velice zásadně, aby bylo přijato rozhodnutí v této oblasti, takže si myslím, že je nezbytné tak učinit. Za prvé, eh, nemáme příliš mnoho soudních inovací. Musím vás upozornit, že Evropský soudní dvůr eh, byl vytvořen proto, aby se zabýval eh, veřejnými případy, veřejným právem. A když se podíváme, jak spolu spolupracují jednotlivé evropské agentury a jejich zaměstnanci, tak bychom měli vytvořit specializovaný soud, který bude řešit také spory mezi soukromými eh, stranami. Je tedy důležité, aby to pochopil soud, že to je důležité z kvalitativního hlediska a eh, doufám, že to bude soudně možné v rámci smlouvy a v rámci veškerých pravidel Evropské unie. Nesmíme si e, nic namlouvat. E, musíme mít, pokud tady neexistuje jednotná jurisdikce v rámci celého společenství, tak se to dělá mimo tuto jurisdikci. Děkujeme za realistické hodnocení, pan kolega Engström. Děkuji. Pane Balisteli, Batisteli. Eh, vy jste hovořil také o kvalitě patentů. Eh, to mne zajímá, protože to způsobuje opravdu velké obavy, zejména co se týče softwarových patentů. Je to důležité pro tuto oblast. Také jste zmínil, eh, že jste vlastně, že jste soběstační díky poplatkům. Jedná se tedy o obnovování poplatku dalších příspěvků. To znamená, vybíráte obnovované poplatky, To znamená, to pro vás obnovování poplatku nevede k nadbytečné další práci. A toto finanční schéma může být i nějakou pobídkou pro snižování standardu patentu. Jak nahlížíte na tuto strukturu? Považujete to jako problém? Děkuji za tuto otázku. Je to velice důležitá věc. Několik poznámek. První, eh, všechny úřady eh, průmyslového vlastnictví jsou takto financovány. Není žádná výjimka. Možná další alternativa by bylo, že by se to částečně financovalo z rozpočtu. Ale nebudou to platit daňoví poplatníci. Všechny země eh, se rozhodly, že to budou používat uživatele. Takže, co se eh, platí v rámci udělování patentu? Jednak se tam platí určitá částka před udělením patentu a po udělení patentu. To je taková potom roční poplatek, který se platí všechny úřady eh, podobného rázu po světě. V podstatě chtějí, aby se zaplatil přístup do daného systému. To je jednorázový poplatek, což je usnadnění také pro malé a střední podniky. Financujeme tento Eh, výdaj z ročních příjmů. Hlavně se jedná o patenty, tedy, které jsou úspěšné. Z ekonomického hlediska si myslím, že to je rozumné, odůvodněné. Patenty, které jsou potom úspěšné na trhu, finančně přispívají k rozvoji inovací a umožňují přístup eh, pro vědce a malé střední podniky. Pokud nemáte příjmy z patentu, tak můžete přestat eh, platit ty roční poplatky. A potom ten eh, patent spadá do veřejné domény. Pokud je úspěšný, tak eh, v podstatě je to několik buď malé částky nebo větší částky, záleží potom na obratu. To není ale problém. Vaše otázka je spíše konkrétnější. Zda patentový úřad nebude dávat patenty, nevím co, za, za cokoliv v podstatě, protože má dobré příjmy. V našem úřadu jsme před třemi lety zavedli takový přístup, že neustále zvyšujeme laťku. To znamená, že jsme velice přísně a stále zpřísňujeme podmínky, za kterých udělujeme patent. V rámci této strategie výše udělení patentů se snížila. Před dvěma, třemi lety se to snížilo na 50%, vlastně 50% poptávka se byla 50% úspěšnost těch, kteří žádali o patent. Takže eh, pokud 6 eh, z 10 neobdrželo patent, tak eh, se potom vědecká rada zabývá otázkou, za ten patent přináší něco nebo, nebo ne. Nesmíme být eh, málo přísní, naopak, protože musíme zajišťovat vysokou kvalitu patentů. Čili není to tak, jak jste navrhoval, naopak jsme přísnější a snažíme se provádět eh, velice přísnou a kvalitní politiku, co se týče udělování patentů. Pan kolega Cvěvka. Bardzo dziękuję. Dziękuję także panu przewodniczącemu za... E, Mnohokrát děkuji. Děkuji panu předsedovi za jeho prezentaci. Chtěl bych říci, že jsem velice hrdý, že máme takovéto standardy zde v Evropské unii. Standardy které poté používají USA a další země světa. Rovněž kvalita evropského patentu. To je velice zajímavá otázka. S ohledem na to, co jste řekl o situaci v USA, mají desetkrát více soudních sporů o patentech než v Evropě. Já bych se chtěl vrátit k nákladům, ale trochu jinak, než jak o tom mluvil kolega Engström. Jsme se vědomi toho, že náklady odrazují malé a střední podniky od toho, aby žádali o patenty. A znáte výsledky výzkumu určitě velice dobře, ale komise požádala členské státy v nedávné době o informace týkající se počtu žádostí o patenty. Já vám mohu říci, jaká je situace v mé zemi. Já jsem byl velice zklamán, když jsem zjistil, že se jedná o jednomístné číslo, méně než 10 v Polsku. Takže je to mnohem méně než kolik by člověk očekával. A já se domnívám, že jedním z důvodů jsou náklady. Chápu, že vysoká kvalita si vyžaduje vysoké náklady. Zmínil jste, že nechcete zvýšit poplatky, že chcete zlepšit efektivitu. Ale samozřejmě vybavení je nákladné. Mě by zajímalo, jestli a ta vysoká kvalita evropského patentu v, oproti americkému patentu vede k tomu, že evropský patent je desetkrát, desetkrát dražší, nákladnější než americký patent. Nebo jestli je zde jiný důvod pro a, vysoké náklady. Já podporuji a, evropskou legislativu pro patenty. Já se domnívám, že ty diskuze v radě už měly skončit před dlouhou dobou. A bohužel i moje země přispěla k tomu, že poslední vyjednávání v radě zkrachovala. Doufám, že moje země a kolegové ze Španělska a Itálie změní svůj postoj, jinak se bude využívat nástroj posílené spolupráce protože myslím si, že je to dobrá věc, povede ke snižování nákladů. A pokud chceme být konkurenceschopní v eh, globální ekonomice, pokud chceme, aby jednotný trh fungoval, je těžké si něco takového představit bez evropského patentu. Děkuji. Ještě doplňující otázka, která s tím souvisí. Otázka jazyků. Kolega Cvěvka o tom hovořil. A měli jsme informace, když jsme o tom hovořili v roce 2002, že eh, většina eh, rešerší se provádí v jednom jazyce a to v angličtině. A že eh, většina patentů je nahlašována v angličtině. Když hovořím s právníky v oblasti patentů, říkají, že všechno probíhá v angličtině. A kolegyně Palacio to tehdy považovala za podmět, podnět k tomu, že by patenty eh, byly prováděny pouze v jednom jazyce, v angličtině. Ovšem to nebylo eh, podpořeno, eh, nicméně to neuškodilo její kariéře, protože se pak stala ministrní zahraničí Španělska. Ovšem mě by zajímalo, jestli existují nějaké statistiky týkající se toho, jaké jazyky se používají u rešerší a jaké jazyky se používají při udělování patentu a žádosti u patentu. Máte k tomu nějaké údaje? dvě zásadní otázky. Co se týče rozdílů nákladů na patent v Americe a v Evropě, myslím si, že kvalita částečně vysvětluje ten rozdíl, ale ne veškerý rozdíl. Máte pravdu, ten zbytek je eh, náklad eh, za překlady. Eh, v případě evropského patentu, tak tam máte velkou část nákladů která je spojená s překladem. Na úrovni eh, našeho úřadu jsme se snažili snížit tyto náklady. Je to velice obtížná diskuse. Eh, vycházíme z londýnské umluvy, kde se uvádí zapotřebí překládat patenty do určitého počtu jazyků za určitých okolností a toto snížení počtu překladů došlo Um, k částce 30%, čili můžeme náklady snížit o 30%. Proč? Protože všechny země nejsou členy londýnské úmluvy. A těch se to potom netýká. Ale je zajímavé, že když na začátku jsme měli sedm eh, zemí, které byly součástí londýnského eh, dohody, tak nyní je jich jedenáct. A když se bavíme o evropském Eh, umluvě, tak je to Maďarsko, které od 1. Eh, ledna 2011 má být součástí této londýnské umluvy. USA je to jeden trh, jeden jazyk, eh, takže z tohoto důvodu tam nemusí platit tyto vysoké náklady. A teď se vracíme k otázce pana předsedy, proč je to všechno v angličtině. Myslím si, že jazyková rozmanitost je charakteristikou Evropy musíme integrovat tuto rozmanitost do našich nástrojů. A z tohoto hlediska jazykový režim eh, našeho úřadu je kompromisem a myslím si, že tento kompromis je vyvážený. Proč tyto tři jazyky? Jsou to jazyky velkých zemí, ale nejen to, jsou to také jazyky, kde je největší poptávka po patentech. Hmm. 80 eh, patentů z Evropy je právě ze strany podniků, kteří sídlí ve Německu, Británii a ve Francii. Čili je to i ekonomická realita. Můžeme říct se ano, tento kompromis by ale mohl znamenat čtyři nebo pět jazyků, protože úřad, patentový eh, úřad eh, a tady máme významný úřad v Alicante. Pokud budeme mít čtyři, pět jazyků, tak ty ostatní země se ptají, a proč ne já, protože můj jazyk je také důležitý, je, má stejnou váhu jako ten čtvrtý nebo pátý jazyk, takže proč ne my. Eh, dosáhnout tedy politické dohody když zvýšíme stávající počet jazyků, by bylo velice obtížné. Naopak si myslím, že je možné dosáhnout politické dohody a na poslední radě bylo 23 nebo 24 zemí, které schválily eh, z těch 27 tuto možnost. Ale musíme mít jednomyslnost. 23-24 zemí to už je velký úspěch. Tyto země přijaly myšlenku, že patenty budou v těchto třech jazycích, je to rozumné a eh, Funguje to 38 let, čili eh, naše podniky jsou dále ochotny fungovat tímto způsobem. To musíme tedy vyřešit a já si myslím, že ten zbytek je především dán snadností přístupu k informací. Z tohoto důvodu připravujeme tento nový technologický nástroj. Je důležité, aby celý svět všichni měli přístup eh, k informacím, které jsou obsahem patentu. Jsou to jednoduché metody, můžete si doma na svém počítači tyto informace najít. Mohu vám říci, že, a je to obtížné, najít kompromis mezi eh, tím, co je ekonomicky nezbytné a politicky možné. A to je práce především zákonodárců. Herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji, skutečně. Ještě kolega Baldasar zahlásí o slovo. Děkuji, pane předsedo. A já chci poděkovat také panu předsedovi Batistelimu. Vím, že takováto rozprava probíhá i na jiných místech, na jiných fórech a probírá se také zde v parlamentu. Myslíme si, že náš parlament může hodně přispět k tomu konečnému řešení aby se podařilo také skoncovat i s tou opozicí v radě, co se týče jazykového režimu nebo nákladu. Doufám, že se nám tento odpor podaří zničit. A mám dvě otázky. Vy jste zmínil stávající náklady překladu. To slovo stávající tedy znamená, Zmínil jste, že jste uzavřeli dohodu se společností Google a to by mělo tedy vést k podstatnému snížení nákladu, že tato cena tedy bude poměrně podstatně přijatelnější. Tedy, že bude možné využívat jazyka samotného žadatele. Já tu nežádám o nějaký eh, váš právní posudek, ale na základě vaší zkušenosti, co si myslíte o takovém pravidle, které by se zakládalo na jazykovém režimu Evropské unie, tedy, že tu dojde k omezení jen na několik zemí eh, Evropské unie a ty ostatní zůstanou stranou, že tu, že tu zachová tedy ta Eh, ten princip posílené spolupráce. Ovšem naším společným cílem je rozvíjet společný trh, jednotný trh a to co nejlepším, nejkomplexnějším způsobem. Podniky jsou podnikům se příliš nelíbí muset eh, také nést náklady na nějaké eventuální soudní spory. Takže jaký by byl výsledek posílené spolupráce ve věci patentů, pokud by se tedy toto omezilo na menší počet zemí? Eh, pardon. Quand j'ai parlé de když jsem hovořil o stávajících nákladech na překlady, tak bych chtěl také říci na stávající legislativu. Ale pochopitelně, pokud dojde k modifikacím, eh, co se týče požadavků na překlady, pokud budou chtít státy eh, schválit eh, tyto patenty v jejich národních jazycích, tak se sníží náklady. Jak dokazuje londýnská dohoda, došlo ke snížení nákladů na překlady. Co se týče automatického překladu, tyto překlady budou zdarma. Nebude tam žádný náklad, budou zadarmo a budou k dispozici naprosto všem. Držiteli patentu, třetím stranám celé společnosti. Tyto překlady ovšem nemohou mít eh, právní váhu. Není možné mít eh, překlad, který bude právně závazný a bude důležitý, ale nemá tedy tuto hodnotu u soudu. Nebude možné jej použít pro soudní spory, je to pouze nástroj, jak mít přístup k informacím, jak šířit tyto informace o daném patentu. A v tomto případě si myslím, že to je velice důležitý nástroj, je nesmírně užitečný. Ptali jste se také na posílenou spolupráci. Velice dobře víte, že není na mě, abych eh, se k tomu vysvětlil, je to na politicích, aby rozhodli o posílené spolupráci, ale co vám mohu říci, že z hlediska praktického, z eh, hlediska fungování, pokud budeme mít evropský patent, tak eh, za prvé máme 23 zemí a ne 27 zemí zapojených a pak 23 zemí v tomto případě automaticky bude moci eh, jednorázově přijmout tento patent, což bude ohromný pokrok. Také ze zkušenosti eh, v patentech vidíme, hovořil jsem stále o té londýnské dohodě, že přijde chvíle, kdy se určitý počet eh, zemí dohodne a potom ještě následně se připojí další. V rámci posílené spolupráce je jasné, že se všichni vydali stejným směrem, mají stejný cíl, ale nemusí všichni postupovat stejně rychle. Poslední poznámka pro podniky zemí, které se nechtějí zapojit do posílené spolupráce, tak ty nebudou nijak diskriminovány. Mohou mít přínos z patentu Evropské unie v oblasti posílené spolupráce úplně stejným způsobem jako podniky zemí, které už jsou v té posílené spolupráci. Čili tady nebude žádná diskriminace, co se týče ochrany nebo e, územního, e, územní působnosti. Z operačního hlediska je to jedna z možností. Ale nemohu hovořit o politickém rozhodnutí, to je vaše parketa. Mnohokrát děkujeme, pane prezidente, já už nemám další otázky, ale v každém případě to byla velice zajímavá a bohatá výměna názoru. A vaše věcná, váš věcný přístup je něco, čeho si velice vážím. Já se domnívám, že bychom měli v dialogu pokračovat. V následujících měsících a budeme se dále zabývat tímto tématem, stejně tak jako e, Soudní dvůr, Rada, Komise a určitě si budeme i nadále vážit vašich e, odborných znalostí a příspěvků, takže doufám, že budeme v kontaktu. Děkujeme, že jste dnes přišel. Děkuji, pane předsedo, děkuji, dámy a pánové, za vaši pozornost. Jsme vám k dispozici a pokud někteří z vás si přejí lépe pochopit, jak fungujeme, jak funguje Evropský patentový úřad, tak vás velice rádi přivítáme v Mnichově, kde budete mít možnost hovořit s našimi pracovníky a uvidíte, jak konkrétně pracujeme. Takže děkuji a brzy shledanou. Ještě nám zbývá několik menších bodů na pořadu jednání. Nejdříve začneme s právou kolegy Bodu, je to bod 13. Předávám slovo kolegovi Bodu. Ano, co se týče systému odměňov, eh, systému pro naše investory, v roce 1997 byla schválena směrnice, která tím doplňovala směrnici o investičních službách. V podstatě tím nahradila směrnici eh, týkající se trhu finančních nástrojů. Poté, co tedy stoupila v platnost směrnice o systému očkodnění investorů, nastala také finanční krize a nyní, myslím, nastala dobrá chvíle pro to, abychom zhodnotili, zda tato směrnice je dobrá, Vzhledem k tomu, že e, na komisi byly předloženy některé stížnosti, co se týče plnění tohoto očkodnění, e, tyto e, stížnosti předložili investoři. Také na G20 se o tomto tématu hovořilo, o nutnosti vytvořit určité regulační systémy a že je nezbytné také obnovit důvěru investorů. Tato směrnice eh, může být převedena do legislativy eh, členských států. Stávající rámec hovoří pouze o eh, minimálních kritériích. To znamená, že problémy, které zaznamenaly členské státy, vedly k tomu, že je třeba, aby existovala větší harmonizace na úrovni Evropské unie. Návrh, ten revidovaný návrh si přeje zlepšit fungování ehm, jednotného trhu v oblasti eh, financí a napojení na eh, evropské instituce. Konkrétně tedy mělo by se eh, zlepšit praktické fungování odškodnění investorům, je třeba brát v potaz stávající hospodářskou a finanční krize a je zapotřebí, aby ty nezbytné změny byly následně převedeny do jednotlivých národních legislativ. Je třeba dát našim klientům dostatečné záruky a vyřešit také otázky eh, bankovních, eh, bankovních institucí. Eh, existují tu národní systémy, ale členské státy si vyjadřily, že si přejí, aby existovaly společné, harmonizo- společné harmonizovaná pravidla. Na to nahlížíme pozitivně. Ten návrh hovoří také o určitém novém půjčovacím mechanismu mezi národními systémy byl by to takový systém poslední instance, aby pokryl ty opravdu eh, nouzové požadavky. A to tedy eh, s výhradou rigorózního dohledu ze strany evropských, příslušných evropských orgánů a eh, orgánů evropských trhů. A pak by tam bylo také stanoveno období splatnosti pěti let. Je třeba také provést nezbytnou analýzu vhodnosti nákladu tento návrh nepřekračuje nezbytné požadavky, e, je tam zachován zejména e, ten minimální požadavek systému očkodňování a záruk, hovoří o modalitách, na základě kterých členské státy, které do tohoto systému vstoupí, by do něj měly přispívat. Respektuje se tady i princip proporcionality, protože v podstatě nevede k žádným rozpočtovým nákladům pro členské státy. Jak jsem řekl, to, na, toto řešení se může využívat eh, poté, co se využijí i možnosti jiných finančních nástrojů. Jedná se tedy o takové doplňkové opatření. Ta uh, otázka půjčky je také podmíněná Týká se také část, celkové částky té půjčky, o kterou je tu požádáno. Některé členské státy si myslí, že tento druh půjček může porušit princip subsidiarity. Je třeba, aby se toto projednalo na úrovni i národních parlamentů. Já jakožto zpravodaj si myslím, že právě tento návrh opravdu eh, vyslechne a pomůže těm žádostem o nápravu, kterou eh, předložili v rámci svých stížností poškození investoři. Tato směrnice je propojena tedy i s ostatními směrnicemi, jako je eh, MIFID nebo směrnice o investičních službách. Jedná se to také o nezbytnou eh, definici eh, kategorii, mm, kategori- vytvoření kategorizace v podstatě, pokud bych to měl zhrnout, jedná se o zjednodušení života pro naše investory. V dnešní době tu neexistuje možnost očkonění investorům v případě krachu, buď v případě, eh, v případě krachu depozitáře eh, nebo té, eh, toho zprostředkovatele. To znamená, ti, kteří e, jsou majiteli určitého vkladu, e, dojde k tomu, že situace depozitáře se zhoršila, došlo ke krachu a pak není v současné době možnost nějakého očkodnění. A proto je třeba tedy e, pomyšlet nad vytvořením nějakých nezbytných sankcí. Myslím si, že jako takový hlavní cíl je nějak sladit úroveň těch indemnizací. V současné době ta úroveň je poměrně vysoká. A toto by se tedy mělo harmonizovat. Je třeba se také eh, zamyslet nad tím, jak, nad tím, jak sloudit tu eh, stávající sazbu za mm, bankovní půjčky. Proto se tu zavádí eh, nový specifický článek, který hovoří o této sazbě a pak je tu také otázka toho, že se tu vytvoří takový systém půjček, který se bude zakládat na těch národních systémech, ale bude vlastně takovou alternativou pro eh, pokrytí těch očkodnění. Komise tu navrhuje zrušení té možnosti toho, aby tyto systémy mohly dojít až do výše 90 eh, Procent hodnoty půjčky, 10 z toho by pak nesl samotný investor. Já s tímto nesouhlasím a prostřednictvím jednoho pozměňovacího návrhu navrhnu snížení těch 90 na 80 a těch zbývajících 20 tedy ponese ten samotný investor, ponese tedy uh, tuto uh, míru svých počátečních vkladů. Toto bude ten můj hlavní návrh. Zrychlení celého postupu proplácení toho očkodnění, k tomu máme také jeden návrh, jak tento způsob vylepšit. Jedna třetina té částky očkodnění tedy eh, je ztracená ze strany toho investora pak eh, je tu nezbytnost poskytování eh, těch eh, správných informací ohledně této míře očkodnění a o limitech, na základě kterých existuje pokrytí. Pak je to otázka právního základa. základu. Je to článek 53 mm, zakládající smlouvy. Ten, může, ten není adekvátní a já tedy navrhuji, aby byl nahrazen článkem 178 odstavec 3. Tedy je třeba revidovat směrnici o systémech pro očkodnění investorů. Měl by tam být rozšířen tento rámec na škálu celé Evropské unie a nyní tedy čekám na příspěvky našich kolegů. Vielen herzlichen Dank. Mnohokrát děkujeme. Hlásí se někdo o slovo? Kolegyně Regne. Já bych se chtěla zeptat eh, na následující věc. Samozřejmě je třeba eh, přivítat to, co komise předložila, protože v některých zemích není dostatečná ochrana investorů. Já bych ale chtěla poukázat na to, že eh, v Německu nebo v Rakousku existuje určitý problém, problém se zárukami. A Určitě se budeme zabývat tím, že je zde jiná výše záruk, než jaké navrhuje komise. Ano, samozřejmě. Členské státy se také vyjadřovaly k subsidiaritě, ale zdá se, že to není případ, který podléhá subsidiaritě. Jedná se to, je to otázka vnitřního trhu a finanční krize jasně ukázala, že zde není aplikovatelná subsidiarita. Uh, budeme muset hlasovat s ohledem na to, jak se bude hlasovat ve výboru pro hospodářské záležitosti. Sekretariát říká, že, bychom, že by lhůta pro pozměňovací návrh měla být 12.1. v poledne. Text bude přeložen a rozeslán, abyste ho měli včas k dispozici. Původně to měl být, mělo být 10.1., ale bude to asi 12.1., abychom měli ještě dva dny možnost uh, se tím zabývat. Takže lhůta 12.1. v poledne. Nyní předávám slovo paní Regner. Jedná se o slopy úvěrového selhání. Už nemáme mnoho času, děkuji. Ještě nemáme, eh, ještě jsem nepřipravila žádný pracovní dokument. Eh, Nevíme, jaká, jaký bude časový harmonogram. Měli jsme to řešit příští týden ale já v každém případě chci v nejbližší budoucnosti předložit tento pracovní dokument. Pokud jde o časový harmonogram, eh, je to podobné. 12. Eh, první by měla být lhůta pro pozměňovací návrhy. Eh, vzhledem k tomu, že nemáme mnoho času, chtěla bych zmínit jenom hlavní body. Za prvé, Jde o zákaz nekrytého krátkého prodeje. To je výsledek situace, do které jsme se dostali. Myslím, že není potřeba to komentovat. Nejde jenom o eh, nekryté, o zákaz eh, nekrytých eh, svopů úvěrového selhání, ale také o zákaz nekrytých krátkých prodejů veškeré systémově relevantní finanční nástroje, které přispěly ke zhoršení krize, by, mělo být, by měly být eh,